Vážení kolegové, budeme pokračovat v zasedání výboru. Vážená paní Blinkevičuté, vítejte na tomto slyšení, které je příležitostí pro členy výboru LIBE a FEM vyslechnout si názory expertů na provádění směrnice 2012 29 EU, která zavádí minimální normy e, o právech, podpoře a ochraně obětí trestné činnosti. Jak víte, tato směrnice reagujete, reaguje na nutnost zajistit ochranu a podporu evropských občanů, protože stále více lidí cestuje, žije nebo studuje v zahraničí a mohou se tedy stát obětí e, zločinu spáchaném ho v jiné zemi než jejich domovská země. A tato směrnice zajišťuje, že osoby, které se stanou e, obětí trestného činu, e, vlastně budou mít uznán status oběti, bude se s nimi jednat s respektem a dostanou ochranu, podporu a přístup ke spravedlnosti. Členské státy e měly tedy zavést ustanovení směrnice do svých vnitrostátních právních systémů do 16. listopadu 2015. Toto slyšení nás bude informovat o opatřeních, která přijala člen, přijali členské státy, tak aby jednotlivcem umožnili eh, uznání jejich práv a povinností podle směrnice a aby také jsme se dozvěděli o překážkách při provádění na národní úrovni. Také to bude možnost vyhodnotit, do jaké míry eh, tato eh, nová opatření znamenají skutečnou změnu pro oběti. Také toto slyšení bude pří, příspěvkem k budoucí zprávě, která se bude hotovovat podle článku 55 eh, spolu s pravodají z eh, těchto obou výborů a bude se týkat provádění eh, tohoto legislativního textu. A nyní tedy předám slovo paní Blinkevičute. Děkuji mnohokrát, pane Staniševi. Vítám členy z obou výborů. Jak víte, tato směrnice se zaměřuje na ochranu všech obětí trestné činnosti, ale také má významnou genderovou perspektivu vzhledem k tomu, že eh, násilí na ženách a násilí kvůli genderu má na evropské společnosti dramatické dopady. Jedním z klíčových prvků směrnice je to, že oběti by tedy měly stát v jádru trestních řízení. To znamená, už nebudou eh, chápány jenom jako svědci, ale jako eh, důležitou součást, která si zaslouží ochranu a podporu během celého soudního řízení. A to je skutečně klíčové, zvláště když hovoříme o obětech násilí na ženách a obětech domácího násilí je třeba zajistit, aby nedocházelo k reviktimizaci žen a dětí během trestně právních řízení. Je třeba podporovat mm, a zajišťovat podporné služby eh, pro oběti genderového násilí a je třeba zajistit, aby žena třeba byla informována o procesním postavení agresora. To jsou všechno jedna zpráv, které směrnice eh, pro ženy zavádí. A provádění těchto a jiných práv členskými státy, to je cíl eh, návrhu zprávy, který připravují spolu, spoluspravodajové a já jsem si jistá, že toto slyšení skutečně přinese hodnotné informace pro jejich práci. Nejprve tedy začneme první panel, to jsou výzvy zjištěné při provádění na úrovni členských států. Vyslechneme si eh, prezentaci závěrů evropského hodnocení provádění směrnice o právech obětí. Tu studii připravil tým badatelů eh, ze Střediska pro služby strategie a hodnocení e, a ta úvodní analýza byla připravena interně, připravili EPRS. Dám tedy stručně e, slovo e, dvěma badatelům z toho střediska CSES, který nás seznámí s výsledky Stefan Kreutzer a Eugenie Laldemoz. Oba se podíleli na přípravě evropského hodnocení EPRS a nyní nás tedy seznámí s svými závěry. Takže paní Ženy Laldemos má slovo. Děkuji. Tak eh, vlastně tu prezentaci začnu já. Eh, je tady s námi také kolega Jack Milanis. Eh, pomáhla nám organizace Victim Support Europe s touto studií. Tady vidíte přehled naší prezentace. Nejprve představíme účel a rozsah studie, potom budeme stručně informovat o směrnici, potom budu prezentovat klíčová zjištění z hlediska dopadu a potom předám slovo kolegyni Ženy, která bude představovat klíčová zjištění v oblasti horizontálních otázek, jako je individuální posouzení, které je nyní povinné v rámci směrnice a také otázky týkající se specifické trestní činnosti, konkrétně terorismu. A potom také budeme formulovat závěry a doporučení. Celkově si myslíme, že směrnice už má pozitivní dopady v mnoha členských státech, nicméně jsou eh, rozdíly v dopadu v terénu a potom se zmíníme o tom, čím to může být dáno a také řekneme, jak vlastně by se měla dále tato směrnice uplatňovat do budoucna. Pokud jde o eh, rozsah a účel studie. Studii si zadal eh, služba Evropského parlamentu pro výzkum. Jedná se o posouzení směrnice, která zavádí minimální standardy pro práva, podporu a ochranu obětí trestné činnosti. To hodnocení se eh, týkalo eh, provedení klíčových ustanovení ve všech 27 členských státech, které podléhají směrnici. Ten jeden členský stát, který směrnici nepodléhá, je Dánsko, protože to provedlo opt-out. A dívali jsme se také na praktické uplatnění ve vzorku 12 členských států. Ten vzorek se byl vybrán na základě zeměpisné polohy, velikosti různých právních tradic, přístupů Bylo to Rakousko, Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Litva, Polsko, Španělsko a Švédsko. Také jsme se zabývali eh, celkovou soudržností, efektivitou a přidanou hodnotou směrnice na evropské úrovni. Výzkum probíhal od června do prosince 2017. Byla to kombinace vlastně eh, průzkumu online, eh, práce výzkumníků pomocí eh, dotazníků a také práce vlastně kancelářské. Směrnice nahradila dřívější rámcové rozhodnutí z roku 2001. Cílem je posílit práva obětí trestné činnosti bez ohledu na to, kde došlo k trestnému činu a bez ohledu na to, jakou státní příslušnost nebo jaké bydliště má oběť. Je tam poměrně široká definice oběti, zahrnující fyzik fyzickou, eh, duševní újmu eh, nebo ekonomické ztráty, zahrnuje i rodinné příslušníky v případě eh, úmrtí v rodině způsobené trestnou činností. Směrnice měla být provedena do listopadu 2015. V praxi mnoho členské státy ovšem směrnici provedly teprve v posledním půlroce, což mělo dopady na hodnocení praktických dopadů v terénu. Kromě toho členské státy měly poskytovat údaje ohledně toho, jak eh, oběti hodnotí ty služby. Měli to poslat komisi do listopadu 2017. A nyní klíčové závěry výzkumu. Jak už jsem říkal, většina členských států směrnici převedla do svých právních systémů v Irsku a Slovinsku. To jsou výjimky, tam by to mělo nastat letos. Některé členské tyto členské státy to vlastně zdůvodnily domácími legislativními eh, komplikacemi. Když se podíváme na praktické provádění v terénu, tak jsme ty země vlastně rozdělili do tří kategorií. Jsou tu země, kde před zavedením směrnice byl eh, vlastně eh, systém eh, ochrany obětí Česká republika Litva a ten systém tam byl ale málo rozvinut a proto dopad směrnice byl velice významný. Potom země, které nemají eh, žádné doplňkové zdroje na provádění směrnice, to je třeba Španělsko a tam tedy dopad směrnice byl omezený. A potom tady jsou země, které už měly dobře vyvedený, zavedený systém ještě před provedením směrnice, třeba Rakousko nebo Švédsko a tam klíčový dopad eh, nebyl ani posílení eh, práv a podpory, ale spíše, že se to rozšířilo na všechny typy obětí a všechny typy trestné činnosti. A teď předám slovo kolegyni. Thank you. Um, so our study found... Ano, děkuji. Eh, studie zjistila, že k těm eh, klíčovým inovacím bylo překlad a tlumočení Eh, u přeshraničních eh, zločinů. A to by se mělo týkat všech členských zemí, eh, poněvadž nejenom se tímto řeší otázka složitosti přeshraničního zločinu, ale také jde vlastně o principy těch směrnic. De facto všechny oběti zločinů by měla mít stejná, měly mít stejná práva. Další klíčová záležitost je individuální posuzování jednotlivých obětí. Ehm, mm, většina členských zemí ehm, by to vlastně chtěla rozšířit nejenom eh, na no, těch konkrétních, specifických typů eh, obětí, na všechny oběti jakým způsobem podporovat. První scénář je opt-out, to znamená, eh, že eh, členské země eh, by automaticky poskytovaly podporu podporu obětem, to je třeba ve Francii nebo v Belgii. Pak je přístup opt-in, to znamená žádný automatismus, ale oběti se musí požádat o podporu. Toto je ve členských zemích, kde ten eh, systém podpory obětí je méně rozvinutý. Dále je zde posílení procedurálních práv, například na kompenzaci a podobně eh, v případě eh, nebo v rámci trestního práva. Pokud se týče praktických výzev, zjistili jsme, že mm, v tom systému podporu obětí jsou pořád slabé články. Zejména tady máme nekonzistenci v systémech odkazů. Toto je práce pro eh, organizace, které podporují oběti a kam se mohou tedy eh, oběti obracet a tyto organizace říkají, že tady skutečně není dostatečná podpora pro eh, oběti. Dostupnost a přístup k různým typům podpory je velice rozmanitý v členských zemích a oběti často nejsou schopny vykonávat svá práva, uplatňovat svá práva, eh, protože v podstatě není kam se obrátit. A také jsme zjistili, že eh, důležité je vyškolit si praktiky Eh, to je klíčové mm, pro fungování směrnice a to tedy eh, bohužel nefunguje všude a mm, není to přístupné všem. Dále jsme se eh, zabývali konkrétními případovými studiemi. První byly oběti terorismu. Tady je důležitý přeshraniční aspekt. Například eh, nedávno v Barceloně eh, bylo, byli postiženi lidi ze 13 eh, různých národností a každá z jejich zemí má poněkud jiný přístup k posuzování jejich případu a podpoře. Některé vlastně ani nemají systém konkrétní podpory obětí. My jsme zjistili, že vzhledem eh, k většímu počtu teroristických útoků v Evropě eh, vytvořila se atmosféra, eh, kdy je očekávaná změna. Zejména tedy Francie a Belgie v tomto směru pokročili vpřed. Pokud se týče genderového násilí, zjišťujeme, že tady pokrok, pokrok určitý je, i když eh, ne všechny případy se hlásí, a to se týká zejména obětí domácího násilí. Eh, často, jak jsme zjistili, eh, neexistuje specifická podpora pro oběti činů z nenávisti, trestných činů z nenávisti. Závěrem bychom řekli, že směrnice přišla s důležitými novinkami, ale dopad je velice rozmanitý v jednotlivých členských zemích. Mnoho členských zemí se stále velice eh, spolehají na nevládní organizace a dobrovolníky. Eh, výsledkem je to, že eh, tyto služby jsou často nedostatečné, je tam málo lidí a málo finančních prostředků. Dále je třeba zvyšovat povědomí mezi obětmi, že mají nějaká práva a že mají způsob, jak ta práva uplatňovat. A že mají práva také v zahraničí. Například by bylo dobré lépe tedy označovat těchto, označovat tato, tyto služby, které jsou zde pro podporu. To se například nyní děje v Maďarsku. Dále by měli být lidé pospuzováni k tomu, aby hlásili případy těchto druhů zločinu. Členské země eh, by se měly eh, soustředovat na eh, podporování rovnost mezi různými druhy oběti. Dobře, a já bych k tomu ještě dodal jako rekapitulaci. My jsme zjistili, že v mnoha zemích tato směrnice už má pozitivní dopady, ale vzhledem k tomu, že transpozice do právních systémů eh, je teprve nedávného data. Ta transpozice asi eh, ještě chvíli tedy potrvá, nebo respektive její, její konkrétní a praktické důsledky se teprve budou projevovat, čili chtělo by to posoudit později. Ano, děkuji, děkuji eh, oběma našim prezentátorům a nyní bych ráda dala slovo našim spolu spravodajům a nejdříve tedy paní Teresa Jiménez Becerre Barrio za výbor Libe. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní předsedající. Nejprve bych chtěla poděkovat všem přítomným na tomto slyšení, které je velice důležité a týká se tedy práv obětí, jejich podpory a ochrany. A také Děkuji, eh, že byla zmíněna různorodost obětí. My máme to štěstí, že tady máme také koordinátorky organizace proti boji, eh, respektive proti obchodu s lidmi, eh, která na tom velice aktivně pracuje. Já už jsem s ní o tom hovořila. Také tady máme mezi námi oběti terorismu z Bruselu, e, také e, lidi, lidi z Maďarska, máme tady oběti terorismu ze Španělsku, z Baskicka konkrétně. E, také tedy pohovoří o svých zkušenostech a děkuji také spoluspravodajce. My jsme s ní velice dobře spolupracovali. Také děkuji rešeršnímu oddělení e PRS za zprávu o tom, jak členské státy provádějí tuto směrnici. Evropská komise ještě nepředložila svou vlastní zprávu o tomto provádění, tak Zpráva EPRS byla velice užitečná a doufám, že zástupci komise nám vysvětlí, eh, v jaké fáze je jejich zpráva. Od doby, kdy jsem přišla do parlamentu, jsem si uvědomila, že neexistuje legislativa na ochranu obětí, potom bylo rámcové rozhodnutí, ale to prakticky nebylo prováděno. A s komisařkou Redingovou jsem se tedy pustila do takového balíčku pro oběti. Myslím, že kdokoliv se může stát obětí, je 75 milionů obětí trestné činnosti ročně v EU. Mohou, můžou to být malé trestné činy, ale i velké, jako terorismus, eh, organizovaný zločin, obchod s lidmi a proto je velice důležité hovořit o právech obětí a, a chránit je. Já jsem byla zpravodajkou za výbor Libe a vzpomínám si na tu bitvu, kterou jsme vedli při jednáních a při trialogu ohledně práv obětí. A podařilo se nám tam zahrnout velice základní věc, jak eh, zaznělo z předsednictví, jsou to minimální standardy, ale právě ty minimální standardy byla věc, eh, kterých bylo těžko dosáhnout, aby se všichni shodli na tom, kdo to je oběť trestné činnosti a kdy vlastně můžete hovořit s prvním orgánem, ať už je to policie nebo někdo jiný. Potřebovali jsme prostě jasnou a jednoduchou terminologii získávat eh, informace o, už při prvním kontaktu s úřady o tom, jaké má oběť nároky, jaká má práva. Protože v tom okamžiku se oběť často nachází v chaotickém stavu a je tedy třeba, aby se jí jasně řeklo, eh, na co má nároky, protože to má mm, následky i do budoucna. Něco, tak jednoduchého, jako podat trestní oznámení a dostat jeho kopii. V některých zemích vám ani kopii, ne, eh, kopii trestního oznámení nedají a potom třeba nemůžete žádat o očkodnění. Tlumočení a překlad, dostávat informace o soudním řízení, mít přístup k, ke službám podpory obětí. Velice důležitá oblast, kterou já považuji za zásadní, je to, co jsme nazvali individual assessment, individuální posouzení, eh, vlastně, které slouží k vyhodnocení konkrétních potřeb konkrétní oběti. Členské státy dosáhly velkého pokroku v legislativní i správní oblasti v tomto individuálním posouzení. Eh, způsob, jakým se toto provádí, jak už zaznělo, se velice liší v jednotlivých členských státech a dokonce i v rámci jednoho státu eh, se to liší podle města, kraje a podobně. To znamená, oběť ani vzdáleně nemá nějakou minimální eh, podporu ve všech státech. To je velice důležitá věc. Dále státy často nepřijímají odpovědnost odpovědnost. Pokud jde třeba a oběti terorismu, stát vlastně nepřijímá e, odpovědnost za tyto občany, ale e, měli by tuto odpovědnost si uvědomit a nést ji. Další velice důležitá věc, kterou chceme zdůraznit i v naší nové zprávě, jsou informační a e, osvětové kampaně. Říká se tomu anglicky Awareness Raising Campaign. To by mělo vlastně doplňovat provádění směrnice. Nedostatek informací dostupných v jazyce, kterému oběť rozumí. Protože oběti často nerozumí eh, tomu, co se jim říká. A máme tedy teď kampaně v novinách a v televizi, protože oběti často nevědí, že mají určité nároky. Pak je tady také nedostatečná finanční podpora a nedostatečná koordinace podpůrných služeb, jako je policie, soudci, státní zástupci a další relevantní subjekty policie něco ví, neví to soudci a ten eh, řetězec informování se přeruší. Eh, to jsou prostě všechno věci, kde spolu s paní Mlinár, spolu s pravodajkou se domníváme, že je třeba eh, je zdůrazňovat ve zprávě o provádění směrnice. Došlo k chybám, k nedostatkům a je třeba to napravit. Dále bych chtěla říci, že já bych tam ještě zahrnula speciální doporučení eh, pro práva obětí terorismu. Eh, pro oběti terorismu se dělá málo, protože s tím je málo zkušeností. Bohužel u nás v mé zemi s tím zkušenosti jsou. Já jsem také obětí terorismu, když v roce 98 ETA zavraždila mého bratra a eh, jeho ženu a vlastně jejich tři děti zůstaly sirotky. A vlastně můj bratr byl politik a měl v uvozovkách eh, tu smůlu, že se stal obětí trestného činu, ale pak tady máme další, máme tady eh, vlastně zástupce eh, obětí a to ukazuje, že kdokoliv se tou obětí může stát. Teď máme v Evropě terorismus a zaznamenali jsme velký nedostatek pozornosti věnované obětem na veřejném slyšení v belgickém parlamentu eh, vystoupily oběti terorismu z roku 2016 a stěžovali si, že nedostali psychologickou ani finanční eh, pomoc. Cítili se prostě ti lidé opuštění a to je politování hodné, protože směrnice o obětech už tehdy existovala a stát věděl, že už ji měl provádět, ale neudělali to a prostě státy často stále nepřijímají svou odpovědnost. A vždy e, se to snaží e, vlastně svalit na pojišťovny, ale pojišťovna tady je zodpovědná pouze pokud máte soukromé pojištění, ale přece pojišťovny nebudou eh, vlastně se starat o postižené terorismem. To byl útok proti demokracii, proti hodnotám, které hájíme a proti tomu dotyčnému členskému státu. A ten členský stát tedy nakonec musí nést tu odpovědnost a státy se to musí uvědomit. A abychom tedy zabránili této situaci, eh, aby skutečně ty oběti terorismu nezůstaly takto opuštěné, tak státy musí podporovat konkrétní uh, odbornou přípravu lidí, kteří eh, budou pomáhat obětem terorismu. Musí vzniknout nějaké centrum nebo nějaká osoba, která to bude mít na starost, aby prostě ty lidi pořád neposílali od jednoho lékaře k druhému. Eh, oni pak musí neustále vyprávět, co se jim stalo a vlastně tím ta viktimizace se stále opakuje. Potřebujeme eh, lékařskou, emocionální, psychologickou podporu těchto lidí, aby mohli překonat trauma, ale něco efektivního, ne aby se jenom byrokraticky vyplňovaly papíry. Potřebujeme profesionální služby rehabilitace, tak aby lidé, kteří utrpěli tuto újmu, vlastně eh, mohli mít pomoc nebo aby třeba mohli změnit i svou práci. Potřebujeme informační na, eh, nouzovou telefonní linku, která by se aktivovala okamžitě, kdyby došlo k útoku. Je třeba zajistit i pomoc eh, vícejazyčnou, když třeba dojde k útoku, jako v Barceloně, kde bylo post kde byli postiženi lidé 30 různých národností. Mně se třeba eh, vlastně stalo, že se na mě obrátili lidé, kteří si stěžovali, že při teroristických útocích jim nikdo nebyl schopen říct, kde jsou jejich rodiče, protože byli vlastně zrovna v jiné zemi. Máme tady i zástupce obětí, eh, kteří pohovoří i o jiných trestných činech, které jsou stejně významné. Máme ještě před sebou dlouhou cestu, abychom si uvědomili, jak důležitá je pravda, důstojnost eh, pro všechny oběti. A je to příklad eh, a musíme na něm pracovat, aby se ta situace zlepšila. Děkuji. Hmm. Thank, thank you very much, uh, uh, Vám mnohokrát a nyní Eh, to bylo za výbor Libe a teď má slovo paní eh, Angelika Mlinár za výbor eh, pro práva žen. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste uspořádali tuto akci. Ráda bych navázala na slova vážené paní Menes Barrio. Na její závěrečná slova byl to velice pěkný přehled. A vlastně myslím tu eh, část, která se týká eh, žen, bych ráda zdůraznit zúraznila. Já sama jsem právnička a je tady jedna obecná věc. E, musíme se vypořádat s pravdou, že společnost se vždycky více zaměřuje na pachatele, že máme vždycky tendenci zaměřovat se na pachatele a znovu ho začlenit do společnosti, ale máme tendenci zapomínat, že je třeba řešit e, otázku obětí. Domnívám se, že trestní zákonodárství ve všech členských státech se na toto nedostatečně zaměřuje. Proto si myslím, že je velice na čase, abychom se zabývali i tímto. Vy jste sama zmínila ve své krátké zprávě velice důležitý faktor, totiž, že často se nepodávají zprávy o všech případech domácího násilí. Máme s tím co dělat ve všech členských státech, ve všech společenstvích. Opravdu domácí násilí je problém. Snažíme se ho řešit, ale zdaleka se nám to ještě nepodařilo. Obchod s lidmi zejména ženy jsou obětí této činnosti. A v tomto kontextu mám dotaz protože nedávno se o tom médiích psalo, ale my jsme se tím zatím parlamentu nezabývali. Zatím se připravuje dotaz k ústnímu zodpovězení. Rozprava ještě v této sněmovně nebyla zahájena. Myslím tím obchodování se lidmi, pokud jde o sezónní pracovníky často se jedná o hlavně občany, občanky Evropské unie, s nimiž se pak v rámci členských států víceméně zachází jako s otroky. A to je skupina obětí, na kterou se nezaměřujeme dostatečně. Myslím si, že teď se tedy připravuje ten dotaz k ústnímu zodpovědění. Doufám, že eh, ta rozprava se odehraje příští týden na plenárním zasedání, ale moc se na to nezaměřujete. Máte nějaká čísla i k této záležitosti? Protože problém spočívá v tom, že zákony na to máme. Máme směrnice. Z hlediska legislativního ty směrnice na papíře e, jsou zcela logické, zcela v pořádku, ale neimplementují se. Můžeme mít to nejlepší zákonodárství na planetě, ale pokud se neimplementuje, nepomáhá nám to, nepomáhá to ani potenciálním, ani skutečným obětem. Proto bych vás ráda požádala, abyste se zaměřili i na to, je to momentálně politická diskuse. A já se na to budu snažit se zaměřit ve své části zprávy. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji mnohokrát paní Mlinár a požádal bych také komisi o stručný příspěvek k uplatňování této směrnice v členských státech. Slovo má paní Katarina Janička, která byla vedoucím týmu o právech obětí. Děkuji mnohokrát. Komise by ráda uvítala zprávu parlamentu. Myslíme si, že opravdu nám poskytuje řadu velice hodnotných informací o to, jak tento významný nástroj v oblasti práv obětí se transponuje a realizuje v členských státech. Správná transpozice, úplné a správné Převedení do zákonodárství členských států je jednou z našich priorit, pokud jde o Evropskou komisi. A už jsme jednali velice rychle, už v lednu 2016 jsme zahájili 16 řízení pro porušování povinností vůči členským státům, které neuplatnily nebo neprovedly příslušná prováděcí opatření. A bohužel něco z toho pořád ještě běží a v tomto okamžiku pořád ještě jsou čtyři členské státy, které ještě úplně netransponovaly směrnici do svého zákonodárství. Proto děláme hodně, abychom zajistili, že toto převedení bude úplné a také správné. A také samozřejmě, že se tato, tato legislativa bude správně uplatňovat. Je to velice významný nástroj, který vlastně změní nejenom národní trestní řízení, ale také vyžaduje, aby členské státy měly celou řadu dalších opatření, administrativních opatření, která to provázejí, aby se tato, tyto zákony dali v praxi správně provádět. Tedy členské státy mají nejenom transponovat, převádět konkrétní ustanovení do eh, svých eh, trestních eh, ustanovení, a, ale vyžaduje to také často i rozpočtové položky, protože velmi často členské státy budou muset si vytvořit systém služeb pro podporu obětí. Budou muset organizovat školení pro pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s obětmi. A to je jenom pár příkladů. Čili kromě těchto řízení, která momentálně běží pro porušování povinností, existuje také externí studie, která nám pomáhá, abychom si ujasnili přesně, jak ta situace vypadá, pokud jde o úplné a správné provádění. Komise také vede konstruktivní dialog s členskými státy, protože rozhodně naši, není naším cílem, abychom eh, nějak odsuzovali co nejvíce členských států. Vůbec ne. Nám jde o to, aby tady byla Eh, opatření, která zajistí správnou transpozici, tak aby to potom také v praxi fungovalo. V rámci tohoto konstruktivního dialogu probíhá celá řada iniciativ členskými státy. Například na konci tohoto měsíce bude to eh, ještě teď v lednu, kdy komise uspořádá komisi na, pardon, konferenci na vysoké úrovni o právech obětí a tam budeme hovořit o implementaci směrnice o právech obětí. Budeme tam hovořit o tom, jak se provádí tato směrnice v členských státech. Náš komisař zahájí konferenci, což eh, svědčí o tom, jak velkou podporu a význam přikládáme této akci. Bude tam také samozřejmě bulharské předsednictví, bude tam bulharský minister spravedlnosti, který také vystoupí na zahájení této konference. Kromě Kromě toho komise spolupráce také s Evropskou sítí pro práva obětí, kterou financuje eh, komise z programu JUST, co zase spojuje národní experty z ministerstvech spravedlnost, je to důležité pro informací o nejlepších praxích, tak, abychom si vzájemně pomáhali realizovat tento velice náročný nástroj. Máme také eh, velice širokou politiku mainstreamingu. Kdykoliv je to možné, vždycky eh, se snažíme rozšiřovat, eh, respektive zajišťovat to, aby se myslelo i na věti se zvláštními potřebami, aby tady byla taková ustanovení, která by co nejlépe odpovídala konkrétním potřebám různých kategorií obětí, jako jsou oběti teroristických aktů, ku příkladu. Dále kompenzace pro oběti terorismu je jednou z hlavních priorit komise předseda eh, Juncker nedávno jmenoval eh, zvláštního poradkyně pro tyto otázky. Tím vám chci říci, že opravdu se velice aktivně zabýváme všemi, co se, vším, co se týká práv obětí. Jde nám o správnou transpozici, správné provádění této Se Opravdu jedna z našich hlavních priorit. Děkuji mnohokrát. Ano, já vám mnohokrát děkuji. Máme hodně málo času, nicméně dám ještě také slovo stínovým eh, zpravodajům a dalším členům. Paní Kotlovská Rajevič si přeje slovo a chtěl bych požádat členy eh, výboru, aby se ve svých příspěvcích omezili na dvě minuty. Já vám mnohokrát děkuji, pane předsedovi, za, předsedojícím oběma za tuto akci a chtěla bych odpovědět omluvit eh, naší eh, zpravodajku za EPP, která se týká právě eh, zprávou o této směrnici. Nejprve chci poděkovat Evropské komisi za směrnici a za všechnu činnost, která se týká ochrany obětí. A také EPS e za velice důležitou a dobrou zprávu o realizaci směrnic. Je to všechno dohloubky a profesionální. A chtěla bych také poděkovat členským státům, kterým se podařilo implementovat tuto směrnici. Jsou tady určitá spoždění, určité problémy, ale myslím si, že implementace této směrnice probíhá vý, vý, velice dobře Eh, a chtěla bych také poděkovat NG8 všem, kdo v každodenní činnosti pomáhají, podporují oběti. A děkuji také Marie Koraci Birdek a všem našim členům z EPP, kteří se účastní všech prací týkající se dokumentu o ochrany obětí. A děkuji všem, kdo už tady dnes hovořili a ještě budou hovořit o této věci, protože je tady jenom malá skupina E, osob, které jsou přítomny na hearingsích, na slyšeních a které se opravdu snaží o to, aby legislativa byla stále lepší. Nakonec chci zdůraznit, že tato směrnice je prvním příkladem jaksi konzolidace, harmonizace trestního práva v Evropě. To se opravdu podařilo paní komisařce Reding a jsem ráda, že se tak stalo. Tato směrnice e, zcela jasně říká, že násilí vůči obětem především je násilí páchané na ženách. Zdůrazňuje se genderový aspekt. A pojmy, které jsou spojeny s násilím, na ženách genderové, to je eh, teď v pra, řečeno právním jazykem. A to je velice podstatné. Pak eh, sekundární viktimizace, překonávání například mm, pocitu hanby. To je také velice důležité. Ano, ta legislativa je velice dobrá, ale nestačí to, protože otázka této sekundární viktimizace je spojená se stereotypy, s kulturními záležitostmi. Tady bychom také měli něco dělat. Moc krát vám děkuji. Děkuji moc krát. A slovo má nyní paní Anna Hejt. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Tak så I will talk Swedish. Děkuji, budu mluvit švédsky. Ehm, Ledamöter och andra här. Děkuji za velice zajímavou prezentaci, děkuji za všechno, co jste řekli, děkuji také kolegům za jejich eh, postoj, jak to říkala eh, už tady kolegyně, 65 milionů obětí ročně. To je opravdu hodně. Je to, je to tragické pro ty oběti a musíme se tedy snažit s tím něco dělat. Je třeba definovat priority, zamyslet se nad tím, zda by se oběti měly nějak klasifikovat do kategorií. To já nepovažuji za tak důležité. Je to problém, když hovořím švédsky? Aha, tak to bylo 75 milionů obětí, omlouvám se. Takže vidíte, je jich ještě více. Pak tady také se mluvilo o obchodu s lidmi. Od roku 2011 máme legislativu, která stanoví, že oběti trestné činnosti musí mít zajištěnu větší bezpečnost. V loňském roce jsme zavedli trage, eh, strategie, které umožní vyvíjet tlak na členské státy a žádat je, aby posílili tuto podporu a ochranu obětí. Bohužel jsme neslyšeli nové návrhy. Strategie skončila v roce 2016 a žádná nová vlastně nevznikla. A možná tedy bychom měli mít nějakou novou strategii, abychom vyslali signál obětem, ale také agresorům, protože někdy to vypadá, že to vlastně není nic tak vážného, že se nic nestane. Takže když pracujeme na této legislativě, je důležité si uvědomit, jaká je situace v jednotlivých členských státech. Já mám otázku na uh, autora té první prezentace. Zapomněla jsem, jak se jmenuje ta organizace, ale chtěla bych se zeptat. V této studii máte statistiky kde by bylo rozdělení počtu obětí podle eh, pohlaví, tedy na muže a ženy. To by bylo zajímavé, protože bylo řečeno, že mnoho obětí jsou ženy. Často se jedná o domácí násilí nebo obchod s lidmi. Máte tedy k dispozici na to čísla? Děkuji. Nikdo další z výboru se nehlásí. Mohu tedy poprosit experty, aby velice stručně odpověděli, protože máme už spoždění, máme před sebou ještě druhý panel. Ano, eh, odpovím otázky Nemáme statistiku, eh, o které jste hovořila, bohužel. My jsme se zaměřovali na praktické provádění eh, v terénu. Neposuzovali jsme už tolik rozsah toho problému, ale chtěl bych vás odkázat na zajímavou kapitolu naší zprávy, která zahrnuje případovou studii pro příklady obětí eh, genderového násilí a také máme případovou studii pro uprchlíky, kteří se stali obětí trestné činnosti. Směrnice se totiž týká všech obětí bez ohledu na jejich státní příslušnost a to zahrnuje i státní příslušníky třetích států. A narazili jsme i na doklady toho, že oběť eh, nucené prostituce a obchodu s lidmi potom byly stíhány eh, kvůli tomu, že nelegálně vstoupili do členského státu takže to vlastně byla druhotná viktimizace. Nemáme žádné statistiky, ale máme k tomu eh, vlastně doklady eh, konkrétních problémů genderového násilí. Děkuji. Děkuji. Vidím, že ještě pan Depres se hlásí. Prosím o stručnost, protože už přetahujeme. Ano, děkuji, pane předsedající. Já bohužel jsem neslyšel diskusi celou, ale chtěl bych položit eh, otázku. Jedním z velkých problémů, s nimiž jsme se setkali při teroristických atentátech ve Francii a v Belgii, byla rovnost zacházení mezi všemi občany bez ohledu na jejich zemi původu. Například v Belgii při těch velkých atentátech na letišti a v metru to byly oběti 24 různých národností. A nástroj dosud vlastně nenutil členské státy, aby se všemi oběťmi zacházely stejně. Přitom teď tomu tak bude. A řešíte tento problém, protože i když se tento problém řeší, tak ještě přetrvávají další tři problémy, které nejsou vyřešeny. Eh, odškodnění obětí eh, v zemi, kde došlo k atentátu, ale když se ten člověk pak vrátí do vlastní země, tak tam není harmonizace, ty systémy jsou velice různorodé. Bude se tedy toto řešit? Za druhé, ve Francii je záruční fond. Já jsem eh, zastánce vytvoření takového záručního fondu na evropské úrovni, abychom zajistili, že řízení o odškodnění ne, že by byla harmonizována, ale budou organizována pomocí nějakého evropského nástroje. Teroristický atentát vlastně poškozuje nejen ty oběti, ale základní hodnoty, které však všichni sdílíme a zatím neexistuje žádný mechanismus solidarity. A potom tady je ještě další bod, který je důležitý a který je třeba řešit, a to je problematika rozdílů v režimech eh, sociálního zabezpečení, což souvisí s tím prvním bodem, o kterém jsem hovořil. Takže mám otázku na zpravodajky, zda v té jejich zprávě se budou zabývat i doporučeními ohledně vytvoření Evropského mechanismu solidarity pro pomoc obětem. Eh, Děkuji vám, pane to byla dobrá poznámka, byla tam otázka na zpravodajku. Eh, budu hovořit španělsky. My jsme měli veliké problémy. Musíte použít druhý mikrofon, tento nefunguje. Takže ve zprávě Eh, jsme měli veliké problémy s tím, eh, pokud jde o oběti terorismu, vlastně uvést tam vůbec čísla, abychom věděli, kolik jich je. Víte, že byla zpráva o boji proti terorismu. Já jsem tam dala 31 pozměňovacích návrhů, které se týkaly potřeby eh, obětí povinností a směřovaly k harmonizaci a k odpovědnosti státu. Ano, v, té, v tomto přeskumu této zprávě samozřejmě zavedeme návrh eh, určitého zajištění toho, že všem obětem se dostane pozornosti, že se o ně někdo postará, že ve všech zemích dostanou stejnou eh, částku. To nemůžeme zajistit, ale můžeme zajistit nějaké minimum minimální odpovědnost státu. A e, je tady tedy myšlenka záručního fondu, to je docela zajímavé, mně se to líbí, děkuji za to a asi bychom se mohli vydat i touto cestou. Děkuji. Děkuji za vaši reakci, děkuji všem expertům a můžeme přijít ke druhému panelu. A nyní tedy to bude skutečně ten druhý panel a půjde o e, nástroje na podporu victim, e, oběti. A nyní tady máme pan Sliadu, který nám představí tuto paní Sliadu, která nám e, toto představí během deseti minut. Ano, děkuji, děkuji oběma výborům a děkuji také za vytrvalost angažma Evropského parlamentu. Chtěla bych říci, že ta směrnice o právech eh, obětí eh, je daleko širší. Eh, máme tedy také směrnici o opašování lidí. Samozřejmě je zde společný přístup. Ovšem novinkou eh, té směrnice z roku 2011 o proti, proti pašování lidí je právě ta pomoc obětem. Já vím, že eh, se musím vyjadřovat eh, skutečně opatrně, poněvadž je třeba se vyjádřit také k tomu, jak se členské země k tomu postavily a jak to hodnotí Evropská komise. Já musím připomenout, když to bude možná opakování, že eh, eh, pašování lidí je především porušování lidských práv eh, podle charty lidských práv. A současně s tím je to samozřejmě vysoce ziskový organizovaný zločin. A když hovoříme o obětech, tak de facto jde o nákupu a prodej lidí za účelem jejich vykořišťování, čili toto bychom měli mít také na paměti. Kdo jsou oběti? V případě pašování lidí víc než dvě třetiny jsou ženy a dívky, což je třeba říci, jsou potom obětmi sexuálního zneužívání. E, to je de facto 21 všech pašovaných lidí. A pak existují další formy. V roce 2016 IOM identifikovala 11 tisíc eh, žen a dívek, které přišly z Nigérie přes Liby do Itálie. 80% z nich eh, jsou chápány jako oběti sexuálního násilí. To je obrovský nárůst během jednoho roku oproti eh, situaci v roce 2014. Čili skutečně e, ta čísla trpících jsou astronomická a rostou dále. E, tady byla řeč o sezónních pracovnících a je to skutečně tak, že e, dvě třetiny obětí jsou, zejména, jsou hlavně tedy občané Evropské unie, zejména z Rumunska, Polska, Maďarska a Bulharská, Rumunská, Maďarská, polská. Domnívám se, že důležité je uvědomit si také to, že e, oběti, ty jsou vlastně ty poslední tady e, a de facto e, neexistuje tedy žádná oběť, kolem které by se odehrávaly transakce, eh, kde by na tom někdo nevydělával a je to vlastně celý dodavatelský řetězec. Máme legislativu proti tomuto jevu, ale eh, asi si budeme, asi se hodneme na tom, že eh, spíše než napsat zákon, který tady máme, je všestranný, obsahuje mnohé to je v pořádku, ale daleko horší je potom jeho realizace a využívání na místě. Máme zde zprávu o transpozici. Eh, čili transpozice směrnice ta se sleduje, ale potom ta implementace, eh, o kterou vlastně jde, tak ta už se za stolik nesleduje. Ze zprávy o transpozici víme, že české země vyvinuly velké úsilí, ale pořád je hodně co zlepšovat. Já bych tedy zdůrazňovala, zdůrazněla například eh, to, že by bylo třeba, aby se dostupnost pomoci neodvíjela od ochoty oběti spolupracovat při vyšetřování my máme platformu proti pašování lidí, do které se zapilo více než stovka nevládních organizací. To ukazuje, eh, že eh, toto je důležitá věc, kde tedy naopak ta oběť eh, stojí ve středu zájmu. Takže já jsem také využívala organizaci od organizací občanské společnosti a Odtud tedy víme, že jednou z výzev je rozpoznat děti mezi obětmi eh, pašeráků. No a samozřejmě pro ně potřebujeme nějaké řešení. Většina těch eh, nebo ne většina, ale velká část obětí pašování zůstávají v anonymitě, čili eh, těžko se k ním dostávat, těžko jim vůbec říci, že mají nějaká práva. Samozřejmě eh, pak je těžko do toho zavádět taky nějaký genderový aspekt. To všechno nyní sledujeme. Eh, komise podporuje členské země, aby mohly implementovat příslušnou legislativu a řádně ji využívat. My jsme nedávno eh, zveřejnili takový přehled o tom, kam nás dovedla strategie pomoci obětem od roku 2014 do 2016. Eh, Studovány byly různé skupiny, zejména tedy eh, děti. Máme tady příručku, jak pomáhat lidem. Také zde máme to, co je nejdůležitější, eh, pokud se týče pašování lidí, máme zveřejněnou genderovou studii a neustále zdůrazňujeme, jak je důležité mít národní a nadnárodní eh, mechanismy, eh, které mohou pomoci obětem a to je prostě obrovská výzva. My jsme poskytli peníze eh, IOM, aby se tady rozvinuly další eh, modely na pomoc eh, obětem. Také jsme zveřejnili sdělení s novými prioritami, k nímž patří na předním místě zejména lepší přístup k obětí, tedy k právům a uplatňování práv. v tomto sdělení trváme na tom, že první krok je vždy identifikovat oběti a zacházet s nimi jako e, s osobami, která, které mají svá práva. Pomoci jim tato práva naplňovat. Závěrem bych chtěla říci několik slov, e, že skutečně máme dobrou legislativu proti pašování lidí a vděčíme za to také Evropskému parlamentu, eh, kterému bychom chtěli poděkovat také za neustále pokračující úsilí v této věci. Teď jde skutečně o to, aby se ta legislativa uplatňovala v praxi. Ale je třeba říci, že jakmile je někdo obětí, tak už je vlastně pozdě. Potřebujeme opravdu prevenci. Jde o odvětví zločinu, eh, kde se dosahuje astronomických, eh, astronomických eh, zisků a také víme, že na některé nevládní organizace, které pomáhají obětem, se dí, je pohlíženo jako na ty, kteří jakoby napomáhali zločinu. Je třeba si uvědomit, že oběti mohou existovat pouze tam, kde jsou ti, kteří je zneužívají nebo ti, kteří na nich vydělávají. E, máme e, různé e, zákony, zákony na různé drobné věci, ale prostě nemáme konkrétní zákony, jak zakročovat proti těm, kteří se snaží někoho unést a propašovat toto musíme v prvé řadě zastavit. A v té komunikaci ze 4. prosince to je. Já myslím, že e, všichni se zhodneme na tom, že tato beztrestnost musí skončit. Máme procesy, máme peníze, máme legislativu na ochranu lidí před pašováním, na jejich integraci. Prostě Eh, ty nástroje tady jsou, právní nástroje jsou, ale je třeba je začít používat a zejména také způsobem eh, prevenčním. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát paní Vasiliado a nyní požádám pana eh, Javiera Diase Badu, který je výzkumníkem a zabývá se několika projektů týkající se obětí a terorismu. Eh, má deset minut. Děkuji mnohokrát za pozvání. Budu se soustředit na dvě základní témata ve svém vystoupení. Za prvé je to způsob, jakým se přistupuje k obětem terorismu v Baskicku a za druhé nutnost nebo potřeba spravedlnosti, kterou pocitují všechny oběti. Jsou to vlastně takové základní požadavky obětí terorismu. Konkrétní případ Baskická a Španělská jak dobře víte, eh, eh, jsou to oblasti, které vlastně pocitovaly terorismus 50 let, 800 eh, obětí a ten terorismus způsobil mnohé škody ekonomické, osobní i veřejné. Já bych se chtěla soustředit na způsob, jakým se zavedla pomoc obětem terorismu ETA v Baskicku my, když vlastně hovoříme s obětmi terorismu, tak si musíme uvědomit, že eh, prostě utrpěli eh, velké trauma při atentátu, kdy zahynul někdo z jejich rodiny nebo oni sami byli zraněni. Je to věc eh, nečekaná, náhlá a ohrozí vlastně fyzickou i duševní celistvost toho člověka. A je to vlastně zcela neočekávaná událost pro ty lidi. U teroristických atentátů je základním problémem vlastně nedostatek důvěry v jiné lidské bytosti a právě obnovit tuto důvěru, to je často nejproblematičtější, jak už říkal vlastně Primo Levi ve svém díle to je mnohem vážnější než materiální újma, stá, ztráta důvěry v jiné lidi, v, ve stát, vlastně v život tak, jak ho znali. To má opravdu hluboké psychologické dopady na oběti lidé, kteří utrpěli eh, vlastně takovou to újmu při teroristických atentátech, potřebují velice konkrétní a speciální podporu a pomoc, protože vlastně eh, mají pouze tři základní pilíře. Rodina, podpora, sociální podpora a základní pomoc s tím, jak dále vést jejich život. Jak jsem říkal, je to vlastně traumatický zážitek, jako takovému je třeba k němu přistupovat. Je třeba zmírňovat bolest obětí, je třeba zajistit solidaritu, sociální podporu, to je zcela zásadní věc. Je to vlastně páteří eh, pomoci tomu postiženému. My ve Španělsku jsme tady měli příklady terorismu spáchaného organizací ETA. Jak jsem říkal, více než 50 let terorismu, což mělo dopady na španělskou a zvláště baskickou společnost terorismus ETA to byla taková specifická realita v Baskicku, protože oběti se vlastně obětem se dostalo podpory pouze ze strany jejich eh, rodiny a přátel a až do nedávna bylo obtížné získat nějakou podporu eh, jinou než ze strany rodiny. Oběti terorismu, konkrétně v Baskicku, tedy podléhaly větší viktimizaci než ve zbytku e, Španělska. Dalo by se to nazvat i terciární viktimizace, kdy vlastně ten, co to spáchal, potom je e, propuštěn, vlastně je přijat zpět do společnosti, e, někde dokonce po něm pak pojmenovávají ulice a často e, vlastně baskická společnost nepocitovala dostatečný soucit s oběťmi a to vlastně oběti to cítili jako další příkoří. V Baskicku tedy lidé neměli nějakou konkrétní podporu. Naopak se spíše často pomáhalo pachatelům a z toho vznikala ta takzvaná terciární viktimizace. Uh, Například některým lidem byl zavražděn otec a vlastně eh, někdy jim to neustále předhazováno a to i třeba v práci, přestože to jsou vlastně oběti. My tedy jsme se hodně věnovali výzkumu situace obětí. Je třeba si uvědomit, co se stalo s lidmi, kteří třeba, eh, kterým se nedostalo pomoci a tito lidé nakonec třeba spáchali sebevraždu. Dále bych chtěl říci, že je třeba oběti respektovat, je třeba ponechat stranou nějaké náboženské nebo politické přesvědčení a k tomu vždycky nedocházelo ta empatie a jazyk, to jsou také důležité věci. Jakým, jak se s těmi lidmi mluví, jakým způsobem. Někdy se často ty eh, události nesprostředkovávají tak, jak k ním skutečnosti došlo, nebo se používá takový jazyk, který se snaží vlastně zlehčit, eh, k čemu došlo. Používá se jazyk, který vlastně neodpovídá tomu, co se stalo, co se děje, eh, nebo se používá vlastně politicky korektní formulace, když se hovoří eh, o smrti a ne o vraždě, když se neskoumá vlastně povaha toho teroristy, mluví se eh, o popravách místo o vraždách, opomíjejí se příběhy lidí, kteří zahynuli a podobně. V Baskicku eh, tedy je obtížné eh, vlastně eh, přiblížit se k oběti terorismu, protože často je mnoho lidí, kteří vlastně sympatizují s těmi teroristy. A je tam i dost lidí, kteří explicitně teroristy podporují, podporují nejen jejich minulost, ale i jejich přítomnost. Připomínám, že ETA se oficiálně ještě nerozpustila je třeba jednat s obětmi upřímně a soucitně. Jedná se o trauma, k němuž může dojít kdykoliv, ale pokud ta sociální podpora je e, nulová, tak ta oběť se e, cítí prostě zapomenuta. V druhé části vystoupení bych se chtěla zmínit o té potřebě spravedlnosti, kterou pocitují oběti terorismu a oběti veškerého násilí, zvláště v Baskicku Eh, oběti terorismu si uvědomí, že vlastně nic, žádný zákon těm mrtvým už život nevrátí. Nicméně eh, stejně lidé mají potřebu spravedlnosti, která alespoň z terapeutických důvodů by měla přijít. A pokud k tomu nedojde, eh, tak to znamená, že často ty trestné činy zůstávají bez trestu. Je třeba to říci jasně Někteří říkají, že e, v Baskicku bychom se k tomu neměli vracet e, a to vlastně jakoby ten terorismus zbavuje jaké e, jakékoliv trestnosti a přímé a nepřímé oběti by tak neměli pocit zadosti učinění. Ale ten pocit spravedlnosti potom je terapeutickým pro všechny oběti lidé musí mít důvěru v efektivní justici, což je důležité právě pro oběti terorismu, jak bylo nedávno uznáno úřadem OSN pro eh, boj proti terorismu. Je třeba se zaměřovat nejen na konkrétní oblast, ale na celou společnost. Všichni musí hrát aktivní úlohu během trestního řízení. I Evropský parlament v té směrnici, o které mluvíme, uznává speciální postavení eh, oběti terorismu a jejich nárok na spravedlnost. Tady bych chtěl zmínit 379 vražd spáchaných etou a ty ještě stále ještě nebyly dořešeny. Je to skoro, skoro polovina všech atentátů které, kterých se ETA dopustila. Je třeba najít opatření, eh, která eh, umožní dořešit tyto, eh, tyto zločiny. Často to souvisí s tím, že teroristé vlastně spolupracovali s policisty nebo s jinými orgány činnými v trestním řízení. Je tady také eh, um, Evropská umluva z roku 96, kde se hovoří o boji proti organizovanému zločinu a vyzývají se členské státy, aby v řízení spolupracovali, aby se zlepšila efektivita a ověřování eh, informací poskytovaných členy eh, zločineckých organizací. Je třeba si uvědomit, že naše systémy jsou nadřazeny eh, pohledům teroristů na svět. To musíme, a musíme tedy podle toho postupovat. Ve Španělsku a konkrétně v Baskicku eh, nemůžeme eh, vlastně hovořit o skutečnému zadosti učinění obětí, pokud vlastně ti teroristé ani nebudou muset dokončit svůj eh, trest odnětí svobody, protože potom to ne, se nedočkáme toho, že budeme moci říci, že jsme terorismus porazili. A ten teroristický totalitarismus způsobuje eh, oběti a je třeba si uvědomit, že i naše děti se mohou stát oběťmi obdobných činů v budoucnosti. Děkuji. Yes, mi dovolte, abych eh, dala, udělala slova panu doktoru Kevetu Nuisianemi, který je profesorem komparativního práva a právní teorie na univerzitě v Turku. Prosím, máte také 10 minut. Paní profesorko, pardon, prosím, můžete promítat slajdy? Děkuji. A děkuji nejprve za pozvání. Ráda bych rovněž poděkovala Evropskému parlamentu za to, že se zasazuje o práva obětí a bojuje proti násilí páchanému na ženách. Já se vynasnažím eh, zahrnout do své prezentace řadu věcí. Nejprve bych chtěla poněkud popsat, dva modely zdrojů pramenů práva, které se týkají eh, práv takzvaných normálních obětí a zranitelných obětí, nebo běžných obětí a zranitelných obětí. A co jsme zjistili, jaké problémy ve studii týkající se implementace. Velice stručně chtěla bych vám připomenout, že už eh, velkou evoluci prodělalo trestní právo. Trestní právo. Nejprve se jednalo prostě o to, že stát trestá eh, pachatele a že zase eh, zákonodárství o lidských právech chrání eh, zase i je, i ty pachatele před zneužíváním státní moci. Teď eh, máme samozřejmě i evropské eh, zákony, i zákony týkající se lidských práv, ale ptáme se, zda oběti skutečně jsou v centru trestní spravedlnosti. Není tomu tak vždycky. Je ovšem třeba vyvážit práva obětí a eh, pak jsou tady práva eh, i pachatelů nebo těch, kdo jsou obviněni z těchto činů. Máme například eh, článek 82 smlouvy o fungování Evropské unie. To je vlastně eh, základem pro práv obětí, ale zase se to týká práv jak obětí, tak i pachatelů. A existuje tradičně velký důraz na práva pachatelů, což často v právní teorii i praxi převažuje. A teď se musíme snažit o skutečně férovou rovnováhu, vyváženost. A to si myslím, že je nesmírně důležité, když zejména hovoříme o zranitelných obětích, kde musíme, myslím, usilovat o jiný druh vyváženosti. Teď už jsme hovořili o směrnici týkající se obětí. Máme tady právní nástroj, jak zlepšit eh, uplatňování práv, abych tak řekla, běžných obětí. Ale také je tady velmi výrazný odkaz na zranitelné oběti právě v tomto konkrétním eh, zákonném ustanovení. Na druhé straně, další slide prosím, existuje řada právních dokumentů, které, abych tak řekla, se zaměřují na různé skupiny obětí. Spravedla to má co dělat s politikou eh, ohledně zranitelných skupin a situací, kdy určité skupiny lidí jsou eh, eh, zranitelní, pokud jde o pachatele. A vlastně jsou jim často odpírána jejich práva. Historicky, když hovoříme o zranitelných skupinách obětí, tak často ti, kdo je zneužívají, požívají eh, právně nebo de facto beztrestnosti. A to vlastně je důsledek té tradice, s níž máme co dělat. A teprve velice pomalu se dostává větší pozornosti eh, příkořím, která se páchá na zranitelných skupinách. Často eh, se nedostatečně eh, podávají zprávy o všech případech násilí, ne vždycky se tím správně zabývají potom zástup, eh, žalobci a velmi často se oběti pachatelů prostě bojí, často mají omezenou možnost nějak jednat. A právě proto nevždy Eh, hlásí spáchané činy. Já jsem se tím hodně zabývala, protože jsem eh, pomáhala obětem i sexuálních a jiných trestných činů. A velice často je to opravdu otázka strachu. Eh, že někdo se bojí nahlásit takový trestní čin. Čili musíme si uvědomit, že jsou tady tyto zranitelné oběti a že potřebují také příslušné služby na jejich podporu dále. Máme dva typy směrnic nebo soubory směrnic eh, v rámci evropského zákonodárství. Na jedné straně je to směrnice o obětech která definuje, co, kdo je zranitelnou obětí nebo koho lze pokládat za zranitelnou oběť. Pak je tady soubor směrnic, které se vztahují ke konkrétním situacím a typům trestných činů. Například e, směrnice o sexuálním zneužívání dětí, o e, obchodování s lidmi, o obětech terorismu. Jsou to tedy dva typy právních nástrojů a jsou trošku odlišné. Další. Hodnoc eh, posuzování implementace eh, nás vede k otázce, zda by bylo dobré nějakým způsobem eh, dát dohromady tyto dva soubory právních nástrojů. V zásadě směrnice, které se týkají zneužívání dětí, obchodování s lidmi a terorismu, to jsou nástroje trestního práva. Totež se týká násilí páchaného na ženách. Je zcela zjevná potřeba e, něco tady prostě udělat. A co se děje v rámci těchto dvou typů právních nástrojů? Je tady často motivace potlačit tu trestnou činnost, ale velice často to převládá nad snahou ochranovat, ochraňovat oběti. A když mluvíme o streamliningu, o nějakém eh, dávání dohromady těchto dvou věcí, tak bychom měli i na toto myslet. Pak jsou tady různé věci, které se týkají například uznání nebo rozpoznání eh, zranitelných obětí. Přejdeme rovnou k dalšímu slajdu. Můžeme s jistotou říci, že je velice nedostatečná koordinace činnosti různých aktérů v terénu. Velice často je to spojeno i s tím, že nevládní organizace e, jsou aktivní, jednají tam, kde stát nejedná, nekoná. A to je vlastně i problém spojený potom s konkrétním přístupem ke službám. A zase se to týká zejména zranitelných obětí, protože tady by měl být zcela jasný model. A z hlediska lidských práv je také úplně jasné, že koordinace všech těchto záležitostí by měla být v rukou státu. To si myslím je zcela jasné. Nemělo by se to přenechat tomu, aby se nějakému samovolnému vývoji. vývoji. Dále. Ne všechny trestné činy jsou hlášeny To je problém, který se vynořuje stále znovu a znovu. Je to velice akutní problém, právě pokud je o trestné činy páchané na zranitelných obětech. Je to částečně spojeno i s tím, že stát, abychom tak řekli, outsourcoval eh, ochranu zranitelných obětí nevládním organizacím. To je docela v pořádku v mnoha eh, věcech, ale eh, mluvíme tady často o lidech, které se opětovně stávají oběťmi a setkávají se s policisty, s žalobci, a Tady prostě bychom měli zvážit určitý vstupní bod do celého, nebo místo do toho systému. Další slide. Je jistě důležité říci i tuto věc. Eh, mělo by se jednat ex officio, čili mělo by tady být cosi jako automatická odezva. A to je velice důležité, pokud je o zranitelné oběti. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji, paní doktorko. A Teď mi dovolte, abych představil další vystupující. Je to paní Elizabeth eh, Krahulec, která je eh, eh, předsed, nebo vedoucím ve, veřejné, bruselského úřadu veřejné politiky EMEA. A dnes ale jsem přišla, aby hovořila osobně, aby nám něco řekla o svých osobních zkušenostech oběti terorismu. E, velice vás vítáme a rádi bychom vám vyjádřili naši podporu. Máte slovo na 10 minut. Děkuji mnohokrát. Především bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu Eh, Evropský parlament eh, patří vlastně k těm, eh, kteří se rozhodli, že toto důležité téma je na stále na programu. Před dvěma lety, 22. března 2016, já jsem byla na Záventemském letišti a mm, mám takový pocit, že de facto by bylo možné to eh, sledovat trošku lépe. Eh, já eh, jsem občankou Evropské unie původem z Maďarska a pět let už žijí v Bruselu. Mám dceru, která, která je devět let a na to to mělo přímý dopad. Protože já myslím, že Eh, my za oběti považujeme ty, kteří ztratili někoho blízkého. Naštěstí já jsem to přežila, ale pořád eh, přece jen ta dcera eh, je velice mladá, že a bylo těžké se pro ní srovnat se s tím, že já jsem patřila k obětem. Já jsem diplomatka, pracuji aktivně také v MČM. Proč je to důležité? protože já jsem se nevzdala a snažila jsem se co nejrychleji se vrátit zpátky do normálu a běžného života. Já jsem velice rád, že jsem tedy dostala k tomu podporu a velice mě těší tato směrnice a další vývoj na úrovni EU. Ta, té podpory se mě dostala zejména od rodiny, přátel a od mého zaměstnavatele protože e, to je vlastně nic dalšího tady nebylo. Já jsem byla hospitalizována na tři e, týdny. E, můžete, prosím vás, přepnout k dalšímu slajdu. To jsou tedy amatérské obrázky, jenom pár obrázků, které, ukáži, které vám ukážou, jak se člověk, lidský život může změnit ze dne na den. Toto Eh, tam první eh, obrázek byl mm, já v, v nemocnici, eh, tam mě lidé tedy navštěvovali. Já jsem tam byla tři týdny a děkuji všem lékařům a dalším. Po třech týdnech jsem byla propuštěna a už to bylo všecko na mě. A toto je také důležitý obrázek, protože jak můžete vidět, já jsem v té době žila v bytě eh, na třetím poschodí bez výtahu, takže já jsem vlastně tři měsíce nebyla schopná sama opustit byt. To znamená, eh, buď tedy mě donesli do sanitky, a, nebo eh, mi přátelé se mě tedy pokoušeli dělat společnost a občas tedy dostat, dostat také ven. Další obrázek, tak eh, to je taky eh, důležité. V mém případě, já myslím, že těch obětí je více, není, nejde tedy otázku, jestli jsme se stali obětmi nebo ne. Eh, my máme důkazy, takže policie toto uznává. Já říkám, já jsem vlastně e, žádný, e, žádnou jinou podporu nedostala, nikdo se na mě neobrátil, jestli tady něco nepotřebuju. E, dostala jsem e-mail od komisaře na podporu obětí, dostala jsem také, nebo byly tam nějaký telefonáty, dostala jsem složitý formulář, aby si vyplnila žádost o finanční kompenzaci, čeho jsem v té době nebyla schopna, takže jsem nedostávala nic v té době. No a eh, na letišti jsme, jsem přišla o všechno, o bankovní karty, všechno tam zůstalo. A eh, tady eh, jsem vám přinesla to jediné, co mám tedy ze svého bývalého kufru, který byl zcela zničen. Prostě eh, všechno bylo zničené, neměla jsem žádné karty, byla jsem eh, v cizí zemi eh, jako matka samoživitelka a tak dále. Bez podpory rodiny, přátel a kolegů bych asi eh, to nepřežila a dnes bych tady s vámi nebyla. Proč je důležité eh, toto zmínit? Mnozí z vás věří a eh, komise, parlament a další se zabývá mnohými elementy, včetně finanční podpory. Já jsem za, po těch dvou letech zatím nedostala vůbec žádnou finanční podporu a já eh, jsem byla eh, prohlídnuta více než eh, desítkou lékařů, kteří pracují pro pojišťovny a vždycky desetkrát jsem už od začátku vysvětlovala, co, jak to bylo, co to bylo, co jsem prožívala a tak dále. To mi taky moc nepomohlo. Místo toho jsem se musela vracet k těm hororovým zážitkům a to skutečně ničemu nepomáhá. Čili více než eh, eh, deset eh, Eh, lékařů, eh, které byly vysláni pojišťovnami, některé byly velice eh, velice obtížné. Já jsem se jednou téměř zhroutila, poněvadž ten lékař se ptal a ptal a ptal, a jestli jsem tam skutečně byla a tak dále. Prostě nás celá celá jasné věci pořád prostě jakoby je spochybňoval a dokola se vyptával byly sice uhrazeny eh, náklady na zdravotní péči, ale stejně eh, si eh, já nevím, já jsem vlastně předtím cestovala a vedla debaty na různá témata, tak tady to byla velká ztráta pro mě ale e, e, v podstatě asi chápete, že e, tam bylo mnoho dalších ztrát a také profesionálně, že já jsem se v, právě v té době měla dočkat povýšení po pensionovaném kolegovi, to se nestalo. Takže jsem se musela tady vlastně vracet ve své e, kariéře a tak dále. Čili to, to, to jsou další, další příklady. No, e, tady vidíte opět, to je moje rodina, moje dcera v pozadí a na vozíčku a e, tady je více obrázků, e, kde je vidět, že já jsem skutečně e, pohyboval jen pomocí vozíčku. E, lékaři to věděli a e, Eh, přesto tedy ta různá interview. Já eh, tedy ještě očekávám eh, setkání s dalšími třemi lékaři s pojišťovném a zase tedy to bude asi bez kompenzace. Toto je obrázek s maďarským prezidentem, který mě pozval. A to bylo velice příjemné gesto. A musím říct, že ze strany maďarské vlády se mě dostala velice příjemné podpory, to je vlastně moje domovská země. A e, náš velvyslanec e, mě tedy nabídl e, dopravu do Maďarska, ale to nešlo, poněvadž já už tady vlastně víc než pět let e, žiji v Belgii, mám tady mám tady dceru a tak dále, čili to není možné. Ale eh, vy jste viděli, že jsem tedy bydlela ve třetím patře, byla jsem nepohyblivá, musela jsem se rozhodnout eh, se opravdu eh, přestěhovat, musela jsem koupit jiný byt, který byl bezbariérový a blízko škole. A byl to, tedy, byl to tedy byt, který byl pro mě příliš drahý, ale prostě musela jsem do toho jít, poněvadž nebyla jiná možnost, musela jsem se zadlužit. Takže to je zase takový přímý dopad, přímý osobní dopad terorismu. No a abych to tady uzavřela, Eh, nechci, nechci někomu něco doporučovat, to by asi nebylo v pořádku. Já musím říct, že existují prostě věci, kterým jsem si prošla a eh, které by mě byly pomohly, kdyby mm, se uskutečnily. Například, kdyby existovalo jedno kontaktní místo, to by bylo, to by bylo, mm, to by byla obrovská pomoc. Tam by se člověk mohl dočkat právní pomoci, pojištění, eh, odškodnění. V podstatě eh, to je, to je velká zátěž pro člověka, který se právě zotavuje z teroristického eh, činu a je poškozený jak fyzicky, tak samozřejmě také emocionálně. V podstatě automatická, automatické odškodnění na základě doložených faktů, ano, by pomohla. Samozřejmě nějaká záloha by tedy pomohla bez vyplňování složitých eh, dokumentů, což tedy eh, člověk hospitalizovaný není schopen takto vyplnit. No a pro mě tedy eh, jakožto matku samoživitelku by bylo velice důležité, kdyby mě byla dána k dispozici nějaká vychovatelka certifikovaná, tak tady naštěstí by pomohla matka takže tolik jsem chtěla říci a já vám skutečně chci eh, skutečně poděkovat, že se dále zabýváte tímto tématem. Děkuji vám, paní Kraholec, za eh, toto osobní eh, vyznání a přeji vám mnoho štěstí do budoucna. Teď je čas na výměnu názorů a jsou zde otázky eh, ze strany poslanců a prosil bych, eh, omezte se na dvě minuty, protože eh, zasedání musíme ukončit ve 12.30, poněvadž bude v tu chvíli začínat setkání koordinátorů. Děkuji za všechny informace, které jsme se tady dosvěděli. Bylo to zajímavé a samozřejmě velmi důležité a rovněž velice smutné. Já bych měla jednu otázku na eh, doktorku Vasiliadu. Ona hodně hovořila o obchodování s lidmi. Také řekla, že členské země poměrně se hodně lišily v implementaci té legislativy z roku 2011 o pomoci obětem. Čili ono je asi obtížné to nějak sjednotit. Mohla byste, prosím, říci, jak bychom mohli na pomoci k tomu, aby při eh, používání těch předpisů eh, v boji proti obchodování s lidmi byla ta implementace a praktické používání tak nějak podobnější, jednotnější. Ono už eh, uplynulo několik let od toho roku 2011. Eh, už jsme se bavili o tom, že ty, mm, ta legislativa by měla být podrobena nebo podrobená přeskumu o něco dříve, než jak je to obvyklé. Děkuji pan Depre. Děkuji, pane předsedající. Mě opravdu velice se dotklo to svědectví oběti, paní, která právě hovořila a jsem opravdu rozpačitý nad těmi nedostatky, které se projevily v mé zemi. My samozřejmě jsme byli tím překvapeni, nečekali jsme to a politicky prostě ten nástroj nebyl připraven, to musím uznat. Od té doby se to snažíme zlepšit, zejména pokud jde o vytvoření jediného kontaktního místa. O tom se už rozhodlo a mělo by se to zprovoznit. Eh, vaše vystoupení zdůrazňuje i další aspekty, pokud jde o oběti teroristických atentátů. A sice všechno to, co následuje, co vlastně by to mělo doprovázet, pak tady jsou různé výdaje, které s tím souvisí a které vlastně nepokrývá sociální zabezpečení. A já tady se vracím k té své myšlence, že na evropské úrovni by se mohl zřídit nějaký konkrétní fond, který by pomáhal jednotlivým členským státům a harmonizoval ty eh, finanční prostředky, které je třeba použít eh, na pomoc obětem atentátů, nejenom aby se mohli léčit, ale aby se jim finančně pomáhalo eh, v různých aspektech života, včetně psychologické a posttraumatické pomoci v důsledku atentátu. Takže myslím, že to, co jste říkala, právě podpoří to naše odhodlání změnit stav věcí. Děkuji, paní Gomez. Já chci poděkovat eh, všem eh, těm, kteří mají osobní zkušenost a přišli se nám svěřit. Já jsem také napůl obyvatelkou Bruselu a, a e, skutečně mě velmi šokoval ten příběh e, kolegyně z Bruselu, z e, kolegyně z Maďarska. Já jsem z Portugalska a my jsme letos zažívali rozsáhlé požáry Zahynulo přitom více než 100 lidí, dalších více než 200 bylo zraněných. <clears throat> A samozřejmě podpora obětí, to pro ně bylo velice důležité. Ehm, Také tedy ta psychologická podpora, kterou eh, poskytují úřady. Mě Eh, skutečně šokovala to, jak jste eh, řekla, jak by vám eh, prostě pomohla nějaká vychovatelka, kdyby vás chodila navštěvovat. Domníváte se, že psychologická porada tady není zas tak důležitá? Protože je, mě skutečně bylo nápadné tedy pro mě že lidé, kteří byli postiženi těmito eh, požáry, eh, v předvánočním čase často opakovali, jak důležitá pro ně byla právě ta pomoc psychologů. A vlastně dávali, nebo poskytovali opravdu velice konkrétně. Ale nemyslíte si, že toto by mělo být součástí té pomoci, zejména když tedy eh, hovoříme o obětech teroristických útoků? Eh, paní Mnes Bešarel Barrio, máte slovo, prosím. Tohle je ten správný mikrofon. Děkuji. Ne, tak ten druhý mikrofon si zapněte. Push the other button. Now it's okay. Go no. ahead. Ah, okay. <coughs> okay. Eh, Já bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, všem přispěvatelům do diskuse. Také děkuji všem kolegům, stínovým zpravodajům, všem, kteří se zapojili do tohoto slyšení, protože tady jsme si vyslechli spoustu zajímavých nápadů, které budeme moci využít ke zlepšení tohoto textu a k zlepšenému provádění směrnice. Zaznělo tady mnoho typů zkušeností obětí. Já často hovořím s koordinátorkou pro obchod Eh, s lidmi. Eh, a myslím, že i pro nás tady byly zajímavé myšlenky týkající se třeba genderového násilí. Jak říkám, všechno to byly zajímavé nápady pro nás. Pokud jde o to, co tady zaznělo, tak pro mě byla důležitá zmínka o pocitu nedostatku spravedlnosti, beztrestnosti, uh, Eh, to, že prostě někdy ty útoky se pořádně neřešily, že by se to nemělo nechávat v rukou nevládních organizací, že státy by se měly zhostit své odpovědnosti, i když ty nevládní organizace odvádějí velký kus práce i ve Španělsku, ale tu, prvotní odpovědnost musí nést státy. Také jsme mluvili o nutnosti vytvořit kontaktní místo A my v textu už jsme to tam částečně zahrnuli, máme tam pozměňovací návrhy týkající se boju s terorism, boje s terorismem a oběti terorismu a mluvíme tam právě o tom, že je zapotřebí jedno koordinující kontaktní místo. Hodně mluvíme o koordinaci, také tady se hovořilo o harmonizaci podpory, protože se to liší stát od státu, kraje od kraje, ta podpora obětí. Také v té snaze o harmonizaci se hovořilo o e, fondu, který by byl určen obětem terorismu. Tak, abychom také se vyhnuli tomu kalváriu, které musí podstupovat oběti. A pak tady je také stigmatizace oběti. Já to znám velice dobře. Děkuji. Děkuji. Paní Stevens, která bude poslední. Děkuji. Bude to velice stručné. Ráda bych eh, především poděkovala eh, paní vystupující za velice eh, odvážné svědectví a velice lituji toho, co se stalo a že ta podpora byla potom taková chabá. Já dobře vím, že v Belgii byly problémy, byly potíže a vím, že teď už je tady odhodlání poskytovat lepší podporu i kompenzace, aby se také všechno udělalo rychleji. To je třeba změnit, tak jak to v současné době vypadá. Rozhodně si nezasloužíte, abyste tímto způsobem trpěla, proto velice doufám, že v budoucnosti tady bude lepší spolupráce a že bude lepší možnost, jak obětem pomoci. A opravdu je mi moc líto to všechno, čím jste si musela projít a to utrpení, které jste zažila. protože vlastně vy jste v tu chvíli byla bezmocná, nic jste s tím nemohla dělat. A opravdu je třeba, aby bylo možné reagovat naléhavě, rychle. To je mm, neodpustitelné, jak eh, se s vámi zacházelo. Doufám, že ta situace bude napravena a doufám, že také náš výbor bude eh, apelovat na všechny členské státy, aby směrnici eh, implementovali co nejrychleji, tak aby se obětem pomáhalo lépe. Určitě by nemělo to vypadat tak, že podle toho, kde zrovna jste, se vám dostane více nebo menší pomoci. Tím jsme probrali všechny příspěvky a zbývá nám šest minut. Tady ještě přímý dotaz na paní Vasiliadu a také paní Krahulac. Ještě, eh, že byly na ně dotazy, tak každá má tři minuty na odpověď. Děkuji, mnohokrát děkuji za dotaz. Opravdu je důležité si uvědomit, že ta směrnice se týká minimálních standardů. Je to vynikající nástroj ovšem je takový, že implementace je rozdílná v různých členských státech. My jsme 4 prosince jakožto komise zveřejnili sdělení a snažíme se tímto způsobem najít způsob, jak patřičně podpořit členské státy. Například Rádi bychom eh, vydávali doporučení k provádění eh, pro členské státy, konkrétně týká se to genderově specifických opatření. Potom také spolu s agenturou základní práva, jak posilovat eh, spolupráci, aby se zabraňovalo obchodování s dětmi. Budeme se také dívat na to, jak vypadají, jak fungují národní a mezinárodní mechanismy, tak, aby bylo možné rychle je identifikovat oběti. Týká se o základní věci spolu s, ob, spojené s obchodováním s lidmi, aby se operační práce zlepšila, aby probíhala výměna informací o nejlepších praxích. A na tom, co už se udělalo, musíme stavět. My, jak řík, e, jsme řekli i ve zprávě o pokroku a o zprávě o transpozici, chceme opravdu radit, vydávat doporučení a prostřednictvím toho všeho, co jsem uváděla, chceme pomáhat lepší implementaci, ale samozřejmě to nás přivádí k celé základní činnosti, eh, kterou je třeba provádět a tím jsem to eh, celé řekla a trvalo mi to dvě a půl minuty. Já se vyjádřím k vašemu dotazu ohledně psychologické podpory. Za to je důležité. Je to důležité. Já už jsem říkala, že když jsem byla propuštěna z nemocnice v Antwerpách, tak se mi nedostalo žádného um, poradenství, jak najít v cizí zemi psychologa, který se psycholo- eh, specializuje na posttraumatické eh, eh, stavy. Nakonec jsem dostala prostřednictvím přátel v Bruselu spojení na mezinárodní síť. A určitě je to tedy velice důležité, a je to velice důležité, ale i řešit tu praktickou stránku, jak takového odborníka najít. Já jsem eh, v říjnu 2016 začala zase na částečný úvazek pracovat. Dovedete si představit, že to jsem ještě nebyla úplně v pořádku. A myslím si ale, že práce mi pomohla se zotavit, abych se zaměřila něco jiného a pomohlo to také mé dceři, protože ta také, jak si očekávala, že se vrátím zase do reálného života. A ta no, děkuji mnohokrát a já bych chtěl poděkovat všem odborníkům. Děkuji vám za vaši práci za mnoho námětů k dalšímu zamyšlení prostřednictvím vaší práce v terénu, ve výzkumu a také za e, sdělení osobních zážitků. To bylo určitě pro členy e, výboru velice důležité. Prosím, chtěla bych také poděkovat všem účastníkům, expertům, řečníkům, členům, všem e, i svému spolupředsedovi. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že toto slyšení je opravdu velice důležité a myslím si, že nám to opravdu pomůže mše, abychom připravili, vypracovali velice dobrou zprávu, čili to pomohlo našim spoluzpravodajům. Děkuji. Now it will be your uh, coordinators meeting. Yeah. Yes, Good luck. yes, yeah. <laughs> yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.